Dobrý den, všechny vás vítám co nejsrdečněji na zvláštním zasedání našeho výboru. A je pro mě velikým potěšením a ctí přivítat v Evropském parlamentu paní Ines Tannenbaumovou, která je předsedkyní ehm, Komise pro ochranu bezpečnosti spotřebních výrobků v USA a celé naše setkání dnes odpoledne se zaměří na ní Eh, ona eh, k nám pohovoří, potom odpoví na otázky poslanců a jistě to bude velice živé a zajímavé zasedání. Eh, jak asi mnozí z vás vědí, naše vztahy s tímto výborem pro ochranu spotřebních výrobků, zvláště s jeho předsedkyní, byly zahájeny už předchozím parlamentem. Ali McCarthy byl předsedou tohoto výboru tehdy, tehdy jsme navštívili eh, tento výbor eh, v jeho sídle v Marylandu během naší oficiální návštěvy v roce 2008 a paní Tenbaum potom eh, přijela sem do Evropského parlamentu, oslovila náš eh, výbor také, tyto vztahy udržujeme a také pořádáme videokonference. Měli jsme takovou konferenci spolu před několika měsíci a tehdy jsem jí pozval sem. Jsem rád, že přijala naše poz- mé pozvání tak rychle je, má mnoho práce, v Evropě teď bude celý týden a já se s ní znovu setkám na důležité konferenci, kterou pořádá španělské předsednictví o globální bezpečnosti spotřebních výrobků za týden, takže to bude také zajímavý den. Také s velikou radostí vítám kolegu předsedu eh, výboru mezinárodního obchodu, pana Moreru, protože tento výbor projevil veliký zájem o naší eh, práci v globálním měřítku a my pravidelně spolupracujeme. I tedy spolu tady s paní předsedkyní, je to důležitá součást naší práce, snažíme se zlepšit takto naší práci pro parlamentní výbory a snažíme se dělat to, co je podle nás pro poslance nejlepší, takže jsem rád e, i kvůli této účasti. Co se týče naší společné práce, zvláště nás bude zajímat nejnovější vývoj od té doby, co jsme se posledně setkali s vaším předchůdcem, protože vím, že od té doby došlo v kongresu k významným legislativním novinkám. O něčem už jsme slyšeli během naší návštěvy a Víme také, že spolupracujete s DG Sanko, víme, že jste se dnes odpoledne setkala s paní Testory a komisařka eh, také s vámi stráví dnešní večer a večeři. A také nás budou zajímat vaše názory na vývoj v Číně. My totiž hodně hovoříme o problémech spojených eh, s hračkami vyráběnými v Číně, takže to bude také zajímavé téma. A jak víte, my také aktivně teď pracujeme na eh, otázkách normalizace, jak z hlediska politiky normalizace v Evropě a také v návaznosti na to v globálním měřítku. A kolega má zvláště veliký zájem o tuto otázku norem, takže i to se jistě stane součástí naší debaty. Tolik tedy úvodem a teď bych eh, vám rád předal slovo a potom dáme prostor kolegům, aby vás mohli eh, oslovit a jistě i pan Morero bude chtít eh, položit otázky, takže bez dalšího zdržování máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dobré odpoledne. Já bych ráda poděkovala panu předsedovi za jeho laskavý úvod a za příležitost tedy e, se setkat e, s vámi v tomto krásném. Já e, už dlouho Eh, se bije za práva dětí a prezident Barack Obama mi dal na starosti malou agenturu s velikým úkolem chránit americkou veřejnost před nebezpečnými ehm, spotřebními eh, produkty. Já jsem předtím se zabývala právem životního prostředí a potom jsem byla jmenovaná, jmenovaná předsedkyní Komise USA pro ochranu bezpečnosti spotřebních výrobků s ohledem na děti a tak e, se zabývám i ochranou blaha všech amerických spotřebitelů. Naším posláním je chránit naše občany před veškerým nebezpečím e, ze strany spotřebních výrobků. O to se snažíte i vy. Úspěchem pro nás, pro všechny, e, budou životy, které zachráníme a zdraví, které zachráníme a dnešní globální trh a úspěch na něm bude možné dosáhnout pouze, když naší vizi rozšíříme za hranice Spojených států a Evropy. Kofi Annan, bývalý generální tajemník OSN, jednou řekl, že musíme zajistit, aby globální trh byl protchnut hodnotami, které reflektují společenské potřeby a aby všichni lidé mohli užívat plodů globalizace. Víme, že, se musí, že si musíme eh, vybrat mezi kalkulací krátkodobého zisku a mezi trhem s lidskou tváří. Filozofie eh, Kofiho Anana mě také přivádí do Bruselu a také mě přivedla do Singapuru, Pekingu, Hongkongu a Hanoje. Myslím, že ti, kteří budují globální trhy, tak musí dělat s lidskou tváří a také ti, kteří je řídí a ti, kteří spotřebovávají výrobky čím lépe se seznámíme se záměry ostatních a čím větší, tím větší budeme mít také zodpovědnost za harmonizování těchto záměrů a maximalizaci eh, bezpečnosti občanů. A eh, tím také přimějeme výrobce, aby se řídili našimi pravidly a neohrožovali eh, spotřebitele. Naše agentura má bohaté zkušenosti. Eh, my jsme hlavní legislativu přijali v roce 2007 a 2008. Eh, předtím, než jsem se stala předsedkyní, tak eh, došlo ke stahování mnoha hraček z trhu kvůli vysokému obsahu olova. A nejenom hraček, ale také nebezpečných dětských postýlek. Jak všichni víme, produkty z Číny byly právě na vině. Tato stažení z trhu e, byla zapříčiněna e, výrobními defekty, nedostatky v dodavatelském řetězci a dalšími. Možná si položíte otázku, co se tedy změnilo v komisi v USA na ochranu spotřebitele. Dvě věci. Jednak máme nový zákon z roku 2008 a za druhé máme změnu celé regulační filozofii. Nový americký federální zákon a nové normy způsobily změnu paradigmatu v distribuci výrobních prost, eh, spotřebních eh, produktů a ráda bych se s vámi eh, podělila o základní komponenty zákona, které schválil kongres pod zkratkou CPSI, eh, a o tom, jaká pravidla zavádíme v USA v součásti provádění toho nového zákona. To vše má dopad na globální trh. Nejprve se podívejme na zákon pro zlepšení bezpečnosti spotřebních výrobků CPSI. Tento zákon zapříčinil eh, plošnou reformu tím, že eh, mimochodem téměř zdvojnásobil náš rozpočet a tím nám dal mnohem větší sílu do ruky. E, tento, e, tento zákon e, obsahuje přísná pravidla týkající se ku příkladu obsahu olova a dalších nebezpečných látek v hračkách a také zavádí přísné normy pro další výrobky, které se používají pro děti. ta norma pro eh, eh, hračky, kterou známe pod zkrátkou ASTM 963, byla přijata jako povinná norma, tak aby mohla být vynutitelná. A my jsme provedli revizi této normy a tam, kde nebyla dostatek, dosta, dostatečně přísná, tam ji zpřísnili. a máme také přísná, eh, přísná pravidla eh, týkající se chodítek, postýlek, eh, dětských kočárků, cestovních postýlek a dalších výrobků pro děti. Celkem 14 oblastí, kde máme povinné normy pro výrobky pro děti. Tady jsme zkoumali trh a zjistili jsme, že existuje 24 oblastí, které potřebují které potřebují Eh, tedy přísnější normy. Eh, provedli jsme důkladnou revizi a tam, kde nebyla norma dostatečně přísná, zpřísnili jsme ji. Naše komise tedy ze zákona také dostala za úkol zavést eh, veřejnou databázi, která by zajistila, aby veškeří spotřebitelé měli možnost získat informace z této databáze o spotřebních výrobcích. Dostali jsme na to 40 milionů dolarů. Také jsme modernizovali naše výpočetní systémy, tak aby systémy navzájem dokázaly komunikovat a tak, aby také dokázaly komunikovat s dalšími systémy federálních agentur. Tato nová veřejná databáze bude spuštěna v březnu 2011, takže když bude spotřebitel nějaký problém s produktem, může nám napsat e-mail anebo se podívat na webové stránky této databáze a sdělit nám své zkušenosti s tím či oním produktem. Od té doby, co jsem předsedkyní naší, eh, naší komise eh, loni v červnu. Strávili jsme téměř celý rok tím, že jsme připravovali novou právní úpravu. Byli jsme velice aktivní a také jsme se eh, zabývali osvětou regulačních výborů a dalších zainteresovaných hráčů a také i zahraničních vlád v tomto směru, abychom zajistili, aby ty vlády, kde sídlí výrobci, eh, věděli, jaké máme požadavky na bezpečnost produktu. Navrhujeme pravidlo a definici produktu pro, dě- pro děti. Výrobci a dovozci a spotřebitelé potřebují vědět, co to je produkt pro dítě. E, tato norma tedy definuje, co to je výrobek pro dítě. Je to tedy e, výrobek, který je e, zamýšlen pro dítě do 12 let. Takže dítě počítáme zde pro tyto účely do 12 let. Jasně také definuje rozsah Eh, dětských produktů, co se týče obsahu eh, olova v nátěrech a eh, také obsah olova v těle výrobku. Také zvažujeme navrhnout pravidlo, co se týče produktů péče o děti týkající se obsahu felátů. Feláty jsou vtaláty to jsou, eh, to jsou aditiva, která se přidávají jako změkčovadla pro dětské hračky, pro eh, nejmenší děti a i pro, do dalších výrobků pro děti. Pracujeme na této nové definici a výrobci a spotřebitelé tím pádem budou vědět, eh, čeho se týká tata, tato nová norma o vtalátech. Také vypracováváme definici pojmu hračka. Možná si myslíte, že je to jednoduché, ale není to tak jednoduché. Hračka bude předmět, který, se použi- který je používán dítětem do 12 let pro hru. Co se týče eh, produktu pro péči o dítě, jedná se o produkt, který usnadňuje krmení anebo uspávání dítěte nebo spaní dítěte eh, do 12 let. Eh, také jsme zavedli panel vědců, který má dva mezinárodní členy z Evropské unie. Jeden vědec je ze Spojeného království a druhý z Německa a e, letos na jaře se sešli a zkoumají vtaláty, které byly dočasně zakázány kongresem a vysvětlí nám, jestli by nám jestli bychom měli pokračovat v zákazu těchto vtalátů. Také uvažujeme o e, navržení pravidla na novou databázi, kterou chystáme. Ta bude Eh, pomocí uživatelsky přátelského prostředí informovat lidi o potenciálně nebezpečných produktech a také bude sloužit eh, výrobcům, kteří by chtěli reagovat. Ku příkladu, když si spotřebitel koupí nějaký produkt a ten produkt buď eh, může změní anebo škodu, a to je potřeba prokázat, tak bude možné se tedy spojit s touto veřejnou databází a oznámit nám, v čem spočívalo toto zranění a nebo škoda tyto informace tedy dostaneme v reálném čase a to bude to užitečnější, než abychom dostali takovou informaci třeba léta po té události. Také bude mít zvláštní portál pro výrobce, tak aby mohli na tyto stížnosti reagovat a tento portál pro výrobce je důvěrný, tak aby žádný výrobce nemusel dávat k dispozici důvěrné informace informace. Také navrhujeme pravidlo eh, pro eh, rozumné nebo racionální testování a eh, toto nové pravidlo stanoví požadavky o tom, jak výrobci produktů pro děti a i jiných produktů musí otestovat tyto produkty, než je dají na trh. Ku příkladu, když třeba budete výrobcem dětských hraček, budete muset prokázat certifikát, z nějaké nezávislé laboratoře třetí strany, který prokáže, že eh, jste eh, nechali hračku otestovat a že neobsahuje nad rámec tedy množství eh, olova anebo vtalátu. A co se týče produktů ne pro děti, také tam budou informace o tom, jak tedy musí produkt vyhovovat normě obecné schody, musí také mít certifikáty i pro tyto výrobky, které nejsou určeny pro děti. Rovněž omlouvám se, říká paní řečnice, se zabýváme dětskými postýlkami, co se týče dětských postýlek, eh, za poslední devět let eh, došlo k 32 dětským úmrtím a 7 milionů eh, dětských postýlek jsme museli stáhnout trhy, proto, z trhu, protože byly defektní. Děti se udusily nebo, se, nebo prostě byly přimáčknuty mezi madraci a a stranu postýlky, takže se snažíme zlepšit normy na výrobu postílek, které by vyřešily mnohé problémy, které jsme za ta léta zjišťovali. Norma na dětské postýlky bude hotová letos ke konci roku 2010. Nová norma se bude týkat eh, nových i eh, postýlek i z druhé ruky, eh, velkých i malých cestovních i dalších. Velké, eh, veškeré eh, postilky, které budou eh, na trhu, poté, co tato nová norma vstoupí v platnost, budou muset plnit její požadavky ale retroaktivně se bude tato norma vztahovat i na postilky, které jsou umístěvány na veřejných místech, to znamená ve školkách, školách, hotelech a tak dále. Tato zařízení si budou muset tedy zakoupit postilky nové a také chystáme nové pravidlo testování částí, komponentů. Když nějaký výrobce se chystá ucházet o certifikát, o tom, že jako výrobce a nebo dovozce eh, dovezl nějakou, eh, nějakou část, kde se Eh, kde se tvrdí, že ta, že ta, že ta komponenta eh, třeba ne, nemá obsah, eh, obsah olova anebo vtalátu nad normu, tak je potřeba, aby byl takový aby byl takový výrobce si jist, že dovozce tedy toto dokáže zaručit, aby nemusel znovu tu komponentu třeba oči panenky nechat testovat to bude vyžadovat, aby výrobci nejenom otestovali části, které oni sami vyrábějí, ale aby také si vyžádali tyto certifikáty od výrobců těchto komponentů, které oni sami používají. A, a vznikne tak mnohem lepší osvěta podél celého dodavatelského řetězce, tak aby koncový výrobce mohl věřit tomu výrobci jednotlivých částí a byla jistota bezpečnosti produktu, když vystupuje z linky. Provedli jsme rozsáhlé iniciativy, jimiž se snažíme kontaktovat všechny zúčastněné strany, jak předtím, než rozvíjíme nová pravidla. A jednou z mých priorit v rámci komise je rozšířit naše vnější kontakty a také vzdělávací aktivity. Na to chceme vzáhnout všechny možné aktivity. já jsem požádala všechny naše zaměstnance, aby podíleli na velmi rozsáhlém vzdělávacím a školicím úsilí. A na to zaměstnanci reagovali skvěle. My jsme provedli různé veřejné workshopy, jeden trval dva dny Měli jsme 250 lidí, kteří se účastnili z různých laboratoří a stovky se účastnili online. Uskutečnili jsme různá veřejná slyšení, webináře a spoustu dalších různých forem školení a vzdělávání, jimiž se snažíme lidi informovat o e, novém zákoně a jeho podmínkách. A je nesmírně důležité, přímo klíčové, abychom vzdělávali nejenom americké výrobce, ale i zahraniční. To znamená, musíme se zaměřit i na vlády a dovozce a spotřebitele jinde, aby byla jistota, že všechny výrobky budou bezpečné. My jsme také zorganizovali už v minulosti školení zahraničních vlád, ale myslím, že to se musí ještě rozšířit a já to mám také v plánu. Pravidelně organizujeme různé internetové semináře pro výrobce, dovozce a podobně ale musíme zajít ještě dál. Musíme aktivně jezdit do zahraničí, do různých zemí a školit je přímo tam, tak aby všichni chápali, co se od nich čeká. Já jsem přesvědčena, že nejlepším způsobem, jak chránit, je spotřebi, chronit spotřebitele, je předcházet výrobě závadných produktů. E, místo toho, abychom museli stahovat výrobky z trhu, až ex post, abychom pak, eh, aby nás to stálo miliony dolarů, tak je lepší zasahovat předem a já chci vyzvat vás všechny, abyste se na tomto úsilí podíleli. Budeme mít nový, novou kancelář, která se bude zabývat speciálně vzděláváním a outreachem a eh, ve Spojených státech chceme spolupracovat se všemi našimi mezinárodními partnery a chceme, aby to vedlo k ještě většímu e, a širšímu školení a doufáme, že se nám podaří uspořádat různé semináře v rámci tohoto osvětového účilí, úsilí. A když jsme jeli do Větnamu, tak místní výrobci byli velmi nadšení a velmi je zajímali, zajímalo, co jim řekneme e, o našich požadavcích. A já chci využít eh, této eh, iniciativy a tohoto pozitivního naladění, tohoto přijetí k tomu, abychom skutečně ty informace dostali do všech míst, odkud se k nám výrobky dováží. To je důležité pro bezpečnost nejenom naší země, ale jakékoliv země, do níž se dováží podstatné množství spotřebních produktů. Mohla bych samozřejmě pokračovat dál, mohla bych popisovat naše budoucí a minulé aktivity, ale mohu to schrnout velmi stručně. Od té doby, kdy prošel zákon CPSIE, tak jsme mm, se nám podařilo prosadit více než 50 různých pravidel a e, různých mm, návodů a dokumentů z pokyny. Kromě toho jsme, se nám podařilo angažovat e, subjekty i přímo a po stanovení těch požadavků se nám podařilo vzdělat i laickou veřejnost. A tohle všechno probíhá eh, v, rekordním, v rekordně rychlé čase. a Já jsem hrdá na to, že mohu být účastná této změny. Takže vidíte, že se u nás komisi hodně děje. Většinou se to tedy týká těch nových pravidel, která mají ochránit spotřebitele a e, obnovit jeho důvěru. A já jsem přesvědčena, že účast na setkáních, jako je to dnešní, může posílit e, vztah mezi Evropskou unii a naší komisí a že e, to posílí celkově naší autoritu. Společný cíl, to znamená, abychom měli co nejkvalitnější produkty, které jsou osvědčené laboratořemi a které nemohou způsobit žádný úraz nebo žádnou škodu na zdraví, to by mělo být naším společným posláním. A já vám děkuji, že jsem s vámi, mohl, že s vámi mohu strávit toto odpoledne. Děkuji za vaši eh, vřelost, za, to, za vaše přijetí a doufám a těším se na diskuzi s vámi a na sdílení informací o našich společných aktivitách. S radostí zodpovím všechny vaše dotazy. Well, thank you very much indeed. Uh, Děkuji. Paní Tenenbaum. To byl skutečně nesmírně zajímavý a povzbudivý příspěvek. Vzhledem k tomu, že znám vašeho předchůdce, vaší funkci, tak vím, jak to všechno postupuje rychle. Vím, že je to ve fázi, která představuje velkou výzvu ale to, co jste řekla na samém začátku, to znamená trh s lidskou tváří, ano, to je skutečně záležitost, která leží na srdci i tomuto výboru. My jsme právě schválili důležitou zprávu. To byl jednotný trh pro spotřebitele a občany. A já si myslím, že vaše eh, kontakty i eh, a snaha prosazovat standardy na globálním trhu jsou nesmírně důležité. Myslím, že je toho hodně, co by se dalo říct. Myslím, že většina kolegů, kteří sem přišli, by chtěli nějak přispět. A nyní pan Morera, který je předseda e, výboru pro mezinárodní obchod, by chtěl něco říct. Já vím, že je pod časovým tlakem, a, a, takže mu dám slovo jako prvnímu a pak budu několik dalších řečníků. Chci také přivítat nového člena našeho výboru. A to je paní Sehnalová, takže prosím, pokud budete chtít něco říci, tak i budeme rádi. A chci také přivítat všechny členy z DG Sanko. Je tu pan Soros a pokud bude chtít přispět, tak mu rovněž rádi dáme příležitost. Takže vezmeme to po takových skupinách, řekněme tří příspěvků. Takže nejprve pan Morero. Děkuji vám první řadě mi dovolte poblahopřát Jimku za zorganizování tohoto setkání. Myslím, že to přišlo opravdu v pravý čas a že to bude velmi plodné. Za druhé, prezentace představitelky této bezpečnostní agentury pro bezpečnost produktů eh, ze Spojených států byla velice podnětná. Protože my my jsme si vědomi pokroku v oblasti regulace a vymáhání bezpečnostních norem ve Spojených státech. A vel, jsme velmi hrdí na vlastní normy. A proto jsme rádi, že Spojené státy postupují směrným, smě, stejným směrem, to znamená, že se snaží prosazovat bezpečnost spotřebních výrobků a společně nám to dává velkou páku v globální ekonomice. Můžeme být s těmi, kdo určují standardy pro dobro spotřebitelů a také ku prospěchu mezinárodního obchodu. To je právě aspekt, který chci zdůraznit. Ty, jaké to může mít regulační aspekty? Nejenom ohledně eh, trhu mezi Spojenými státy a Evropskou unii, ale i globálně, protože jak víme, tak překážky nejsou jenom tarify, ale i netarifní překážky a mezi nimi i rozdíly regulačních rámců, například v oblasti eh, norem, bezpečnostních norem, které mohou být, mohou být určitou překážkou obchodních vztahů. A jak víte, máme velmi rozvinutý obchodní vztah mezi Spojenými státy a Evropou, ale dalo by se to i zlepšit. A jedním ze způsobů takového zlepšení by byla harmonizace různých regulačních norem. A proto jsem nesmírně potěšen tím, že probíhá tato spolupráce mezi námi, mezi Evropským parlamentem, evropskými institucemi a regulačními a regulatorními orgány Spojených států. Myslím si, že je to stěžej, stěžejní pro odstranění nebo alespoň omezení různých bariér obchodu, tak abychom dokázali harmonizovat ty naše standardy samozřejmě na vysoké úrovni. Pokud by se nám to podařilo, mohli bychom tím odstranit některé z nejsilnějších překážek obchodu. Další aspekt se týká globálního obchodu. Vzhledem k tomu, že jsme významnými producenty a dovozci různých výrobků, tak když budeme postupovat společně v oblasti norem, tak tím můžeme dát najevo našim významným partnerům v různých oblastech, že je pro ně klíčové, aby dodržovali všechny důležité standardy. A tím bychom plnili velmi důležitou roli při napomáhání mezinárodnímu obchodu. A ten je zas nezbytný eh, k tomu, aby vznikala nová pracovní místa a celkový blahobyt. To znamená, že já jsem vás poslouchal eh, skutečně se zájmem z pozice tedy předsedy svého výboru a chtěl jsem zdůraznit, ten příspěvek, který bychom společně mohli přinést v zájmu zlepšení podmínek již tak velmi dobř, dobré úrovně našeho vzájemného obchodu a investic, ale také bychom tím vytvořili společné normy, standardy, které by platily i pro další výrobce mimo Evropu a Spojené státy. A to všechno díky společnému eh, názoru Spojených států a Evropské unie. Děkuji. Pane předsedo Morero, my velmi podporujeme harmonizaci standardů a mm, Doufali jsme, že tento týden budeme moci oznámit, že Evropské eh, Spojené státy, Kanada a EU budou mít nová pravidla týkající se oken, eh, oh, respektive eh, okenic a eh, různých rolet, protože často dochází k úmrtí dětí, které se uškrtí tím, že se různým způsobem zamotají nebo se dostanou mezi ty, ty jednotlivé čepele těch rolet. Takže doufám, že všichni společně budeme schopni podpořit nové Eh, nová pravidla týkající se těchto rolet a okenice. Často mají jenom jedno stahovadlo, ale často se dají dělat i bez provázku a tím pádem eh, být bezpečnější, bezpečnější. A to je um, tedy jedna z věcí, které můžeme dělat společně. A měli bychom přitom vycházet z vědeckých poznatků a kolektivně, když vezmeme v potaz Eh, tržní podíl, který máme na trhu společně, Spojené státy, Kanada a Evropská unie, tak by to mohlo celkově nastavovat standardy výrobních postupů. A to je eh, něco, o co nám všem jde. Ovšem nejvyšší standardy u, u našich hraček eh, ne, nějak nezasáhly do obchodu s Čínou protože celkový počet výrobků e, z Číny, které se dováží do Spojených států, nadále rostou. My jsme jedni z největších dovozců čínských výrobků. A naše standardy žádným způsobem ne, neovlivnily počet jak hraček, tak i jiných výrobků, které jsou dováženy do e, Spojených států. Tím pádem to nevnímáme jako nějakou bariéru, ale skutečně jako nějaký dobrý postup. Já vám Děkuji a nyní pan Kreutzmann. Děkuji vám. Mám pouze jeden dotaz. Zaznělo tady, že společnosti, které se dostanou na váš trh, musí mít osvědčení. Ale mě zajímá otázka tržního dozoru. Protože vysoké dovozní standardy, to je všechno hezké a velmi zajímavé, ale pokud nemáte funkční tržní dozor, tak pak se na váš trh dostanou nějaké výrobky. Vy říkáte, že používáte nové technologie třeba pro identifikaci těch výrobků ty a tak dále. A u nás různé, zodpovídají za dozor různé členské státy a to vede eh, k různým nedostatkům. Čili jak to zvládáte, jak používáte například ta nová, nové identifikační nástroje. Když prostě ty výrobky přijdou, dorazí do přístavu, tak vy je pustíte, až když odpovídají našim, vašim výrobkům dál, nebo jak to přesně probíhá. To by mě zajímalo, děkuji. Um, if you manufacture a children's toy, or uh, if you're a domestic manufacturer or a, an importer,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 has been appointed as the committee's rapporteur on the work we're doing on the revision of the Consumer Product Safety Directive, which the Commission is working on, and we're going to do some... Uh, oh, Jesus. Oh, Jesus. Jak to možné? Uh, zabývá se revizí, eh, revizí této směrnice. A potom mám na uh, seznamu také paní Banio, paní Tune a paní Stylerovou. Kdokoliv další by se chtěl přihlásit, prosíme, ať to udělá to vezmu učky. Takže paní Šeldemo, vám vás Já vám děkuji za prezentaci. Bylo to velmi užitečné, velmi přínosné, zejména pro moji práci. Je tu celá řada otázek. Zaznamenali jste již nyní pokles různých zranění v důsledku tohoto nového systému? A také eh, tu zazněla eh, ta vysledovatelnost těch výrobků. Jak je možné vysledovat původ těch produktů? Také by mě zajímalo více o tom, jak eh, vznikají standardy ve Spojených státech. Jsou to zástupci například spotřebitelských organizací, výrobci nebo kdo se na tom podílí. A konečně jsou nějaké rozdíly v tom, jak přistupujete ke výrobkům offline a online, protože to je jedna ze záležitostí, kterými bychom se mohli zabývat i my tady v Evropě v rámci DPST, ale každopádně vám děkuji za odpovědi, bylo to velice zajímavé. Děkuji, paní Šeldemoze, za skvělé otázky. Byli jsme svědky velkého poklesu v počtu výrobků stahovaných z trhu, zvláště pokud jde o olovo. A všechny výrobky máte na cpsc.gov, gov, to znamená cpsi.gov, předtím www. A byli jsme svědky tedy toho snížení počtu odvolaných výrobků a já nemám teď u sebe ta čísla, ale věřím, že došlo i k poklesu, tedy poškození zdraví v důsledku olova, poškození mozku konkrétně. Pokud jde o e, vysledovatelnost, tak my požadujeme po výrobcích, aby vzali zodpovědnost za pravdivost těch e, tvrzení o těch jednotlivých částech toho výrobku. A musíte znát svého, své dodavatele, musíte provádět pravidelné testy, jakožto e, výrobce nebo prodejce, abyste věděli, že ten váš dodavatel je spolehlivý. Také se dá hovořit o nanotechnologiích například. A v tomto případě spolupracujeme celou řadou federálních partnerů dalších partnerů, pokud jde o výzkum o nanotechnologiích. Snažíme se, protože je to nové pole, eh, co nejlépe zajistit tuto vysledovatelnost u nanotechnologií. A také by eh, měly mít ty výrobky dětských výrobků speciální eh, sledovací štítek nebo označení, a ta, toto označení pro vysledovatelnost by mělo umožnit eh, spotřebiteli potom mít přehled o tom, kde ten výrobek vznikl, kde byl vyroben, v jaké zemi. Podle toho, o jaký výrobek se jedná, tak podle toho jsou nastavena ta pravidla. Ne, že by každý výrobek musel mít úplně stejné označení samozřejmě, že e, označení a e, čárové kódy se postupně vyvíjejí, možná z toho jednou vznikne univerzální e, vysledovávací systém, který budou moci použít všechny země, třeba z hlediska toho, jaké materiály se použily, země původu, šarže a tak dále. A hodně se dá zjistit z takového kódu, s tím, jak se technologie dál rozvíjí. A pak eh, máme eh, aplikaci, která umožňuje zjistit, jaké výrobky byly staženy z trhu. Jak nastavujeme standardy ve Spojených státech? Tak eh, naše komise pro zajištění bezpečnosti výrobků tak měla pracovat s různými orgány jako STL eh, a tak dále a UL, UL, které eh, to jsou organizace pro dobrovolné standardy. A pokud tento standard je shledán jako nedostatečný pro ochranu spotřebitele, tak musí být zaveden povinný standard, povinná norma. Například u dětských výrobků se ukázalo, že ty eh, dobrovolné normy nejsou dostatečně silné, aby chránili děti zejména před těmi defektními různými kolíbkami, postýlkami, vaničkami a tak dále. Takže je potřeba to posílit tam, kde se ukáže být nutnost. A jeden způsob, jak eh, vytvořit normu, je podobně jako u těch dětských postýlek, eh, pracovat s ASTM. Říct jim, co chceme. To znamená, například by to nemělo být padací boční strany. Eh, mus, máme povinné standardy, to, že už nemůžeme eh, ve Spojených státech prodat teď eh, postýlku, která by měla tu sundavací bočnici, která by mohla být pro děti nebezpečná. Chceme kvalitnější, eh, eh, jaksi hardware, kvalitnější ty výrobky, protože často se plasty oddělovaly od dřeva, děti nám propadávaly mezi madrace, škrtily se. A potřebujeme také silnější dřevo, kvalitnější dřevo, které by udrželo větší váhu dítěte, madrace, které budou odolnější. To jsou jenom obecně věci, které chceme. My jsme eh, s STM pracovali, my, o, oni akceptovali všechny a převzali všechny naše eh, požadavky v podobě standardu a můžeme to potom převzít jako povinné pravidlo. Čili tohle je příklad toho, jak se dá pracovat s takovouto organizací pro dobrovolné standardy a pak se to dá přijmout jako pravidlo závazné. Další věc, kterou děláme, máme vlastní výzkum, respektive využíváme samozřejmě třeba i výzkum odborníků z jiných zemí. Můžeme využít například vašeho výzkumu a e, pak z toho uděláme oznámení, předložíme návrh nějakého pravidla a máme pak několik úrovní procesu. Můžeme oznámit, že máme nějaké pravidlo a STM se na to potom podívá, nebo to můžeme předložit na konzultaci k předložení různých poznámek a pak se hlasuje o definitivním eh, pravidle. Kongres do toho může zasáhnout někdy a říct, podívejte se, tohle jsou standardy, nemůžete víc mít než 9, eh, 96 částí z, z milionu u toho obsahu, obsahu eh, olova a podobně. Ale to jsou způsoby, jak můžete standardy určovat. A pak eh, další záležitost. Pravidelně monitorujeme internet. eBay, Craigslist a další internetové obchody, kde se díváme a snažíme se tam identifikovat ty stažené výrobky. A jakmile nějaký identifikujeme, tak se to odstraní. Existují také velké aukce, třeba v Georgii, v Atlantě, my tam posíláme lidi opět za účelem stažení nebezpečných výrobků nebo e, například různé secondhandové obchody, kde opět je žádáme, aby tyto výrobky neprodávali. Takže na to, jak jsme malá agentura, tak jsme velmi aktivní. Máme jenom kolem 500 zaměstnanců, ale pro celé Spojené státy, takže musíme využívat technologie pokud nejsme přímo v terénu, pokud na to nemáme lidi, musíme používat technologie. Jaké důsledky eh, by pocítila firma, která nebude respektovat ta pravidla, ty normy? My máme možnost jak občanskoprávních, tak trestněprávních sankcí. A to je v důsledku toho nového zákona z roku 2008. Můžeme uložit eh, firmě pokutu, můžeme jí zakázat provozování eh, tedy eh, obchodu ve Spojených státech. Máme takzvané firmu, která se jmenuje DASO a opakovaně jsme je upozorňovali, že mají výrobky, uvalili jsme na ně velice přísné vysoké pokuty, zakazovali jsme jim Eh, dovážet určité výrobky do USA. Takže jsou tady ty eh, pokuty, můžete zahájit trestní vyšetřování a můžete jim i zakázat tedy eh, provozovat podnik. Takže to jsou velice přísné tresty v rámci toho zákona, zákona Eh, o ochraně eh, spotřebitelských výrobků. Ta, ten celkový, eh, ta celková pokuta byla pro tuto firmu 15 milionů. Děkuji srdečně, to je velice zajímavá informace pro kolegyni. Paní Vaňo, viceprezidentka, vicepředsedkyně našeho výboru. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych za sebe velmi ráda poděkovala paní Tanenbaumové, že dnes přišla. Osobně bych ráda řekla, že jsem četla váš životopis a práce, kterou jste odvedla v posledních letech, je velmi úžasná. Zajímavé jsou také výsledky vaší práce pracujete ve své funkci už rok a je to velmi důležité. Hovořila jste o povinných normách a pro mě jsou zcela důležité dvě věci. Hovořila jste také o vzdělávání a školení personálu zaměstnanců, hovořila jste o určitých seminářích. To se mi zdá naprosto zásadní pro ochranu spotřebitele je samozřejmě také důležité zapojit občana, spotřebitele. A proto se vás chci zeptat na následující. Jakou spolupráci provozujete se svazy spotřebitelů? Možná, že tyto svazy monitorují také to, co, čím se zabýváte vy a mohou to dále šířit. Jaký rozpočet máte na tady ta školení a vzdělávání personálu. Dali jste také hovořila o seminářích, které jsou organizovány společně se zástupci Spojených států, Kanady a Evropské unie, nebo které by mohly být konány proto, abychom vyvinuli společné standardy a abychom měli lepší vliv na celosvětovou praxi. K tomu bych se ráda zeptala následující. Je to velmi ambiciozní cíl a je velmi chválihodný. Myslíte si, že je možné společně postoupit rychle dopředu, tedy Spojené státy společně s Evropskou unii. A to vše proto, abychom zabránili především falšování produktů, obzvláště na internetu. My v Evropské unii samozřejmě eh, ve 27 členských státech máme různé eh, normy a nemáme stejnou míru například informací v jednotlivých členských státech. Svazy spotřebitelů mají také rozdílnou strukturu ve všech členských státech. To znamená, že i u nás tady v Evropské unii máme spotřeb, eh, ochranu spotřebitelů, která je různá na různých úrovních. Nevím, eh, Nemohli bychom postupovat nějak společně a navrhnout nějaké společné řešení pro nás, pro všechny. Možná, že je to pouze iluze, protože když chceme zavolat do Evropy, také přesně nevíme, jaké telefonní číslo máme vytočit. Děkuji. To bylo opravdu hodně otázek. Doufám, že jsem si je všechny stačila eh, zapsat. Děkuji za vaši chválu ohledně mé osoby. Vy jste se ptala na náš rozpočet na školení a workshopy. Celý náš rozpočet na naší agenturu je 118 milionů za rok. To není zase tolik. 118 milionů za rok tedy pro celou naší agenturu a pouze malá část toho jde na Eh, vzdělávání a osvětu. A my ale také spolupracujeme s dalšími stranami eh, na té osvětě a vzdělávání. Proto je také pro nás eh, důležitá účast v OECD a i tady třeba v USA eh, spolupracuji se střediskem pro omezování chorob. Eh, ti se také zabývají chorobami a úrazy způsobenými spotřebními výrobky. Je tedy důležité, abychom spolupracovali s dalšími federálními agenturami a také s univerzitami, které eh, s námi nadšeně spolupracují a také je důležitá mezinárodní spolupráce. Myslím, že je zcela logické, že vzdělávání a osvěta jsou důležité. Kdybychom se na to ale dostatečně nezaměřovali, tak by to znamenalo, že spíše eh, vlastně eh, hasíme ty požáry a eh, zabýváme se méně prevencí. Proto také chceme utužit naše vztahy s dalšími vládami, my jsme nedávno, letos tedy, otevřeli kancelář v Pekingu. Máme tam, uh, budeme tam mít uh, dva zaměstnance, uh, američany a také čínské zaměstnance a tito lidé budou také Eh, organizovat vzdělávání a budou ve styku s našimi čínskými protěžky, ale jinak jsme tady, jak jsem řekla, malá agentura s velikými úkoly. Při vzdělávání také spolupracujeme s organizacemi na ochranu spotřebitelů. Eh, jsou různé federace, svazy, různé unie, Máme tam ku příkladu eh, organizaci Save Kids, zachraňte děti, ti s námi pravidelně eh, komunikují, máme s nimi skvělý vztah. To je další takový eh, příklad spolupráce. Jsme malí a proto spolupracovat musíme, abychom v té osvětě postoupili o krůček dál. Co se týče padělatelství, já jsem hovořila spíš o padělatelství certifikátu. Když třeba výrobce musí předložit certifikát na eh, výrobek pro děti, který prokazuje, že ten eh, výrobek byl otestován na přípustný obsah eh, olova nebo talátu, tak musíme také zkontrolovat, jestli ten certifikát jako takový není padělkem. Co se týče padělání výrobků, to má eh, na starosti spíš agentura, která se zabývá ochranou autorských práv eh, a obchodních značek a tak dále. V tomto směru má agentura žádné právomoci nemá. Takže když jsem hovořila o padělání, tak jsem hovořila o padělání certifikátu. Eh, jako bývalý pedagog si myslím, že je důležité, abychom poskytovali eh, různé způsoby vzdělávání nejenom pro eh, výrobce, ale i pro zahraniční vlády a spolupracovali s nimi úže a rozpočet využíváme i k tomu, abychom každý rok mohli ty naše vzdělávací aktivity trošku rozšířit. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaše otázky. Děkuji vám. Paní Tun. Děkuji vám je mi nesmírným potěšením, že se mohu účastnit tohoto zasedání. Děkuji, že jste se mezi nás dostavila. Já si uvědomuji, jak nesmírně důležitá naše spolupráce je a jak rozsáhlá je oblast, v níž bdíme nad lepšími normami a standardy. Čím více eh, na to budeme dávat pozor, tím lépe se zlep, tím více se zlepší i výroba. Komisařka Kuneva nám před nějakou dob, před nějakou dobou zaslala celou kupu různých hraček zpátky do Číny a možná těmito iniciativami zastavíme tuto závadnou výrobu, ale pokud také sledujete dokonce i e, prodej e, na prodej second-handový na, například e, na, na internetu nebo jak blaší trhy, kolik lidí pro vás pracuje jestliže tedy jste schopni sledovat celý ten trh ve Spojených státech. Další věc, která mě zajímá, ta, zabýváte se také potravinovou produkcí, protože já nevím, jestli na to máme čas, ale je to nesmírně důležitá věc. Ne, potraviny ne. Děkuji. A pak jste hodně řík, hodně jste hovořila o vzdělávání a školení. To je další důležitá oblast. Mám za to, že v rámci školení je důležité školit přímo tam, kde dochází, tam, kde probíhá ta výroba mimo Spojené státy. A jedním z vašich cílů by mohlo být tedy tady i školit, školit třeba v oblasti nějakých společných standardů, ale zatím nemáme samozřejmě společné standardy, dokonce ani v Evropské unii, ale kdybychom pak mohli školit společně eh, ty výrobce zahraniční. Třeba eh, mohli bychom provést takové školení aspoň o tom minimálním společném jmenovateli, pokud jde o minimální standardy. A další věc, Měla byste nějaký příklad mimořádného úspěchu, který by bylo, o který by bylo možné se s námi podělit? Určitý příklad z vaší práce, jistě eh, výměna eh, nejlepších eh, dobrých postupů je něco, z čeho bychom se mohli hodně poučit. Máme přes 500 lidí, tedy v rámci celé komise pro svojené státy, máme 14 přístavech, to bude 19 příští rok. Máme skvělé vztahy s celníky a s pohraničníky, kteří s námi sdílejí data. Používáme technologie, modernizujeme naše informační systémy, budeme pak schopni identifikovat nějaký defektní výrobek velmi rychle Máme také veřejnou dat- databázi, jejíž prostřednictvím nám sami spotřebitelé mohou říci, jestli u nich došlo k nějakému úrazu nebo poškození zdraví eh, nějakým výrobkem. Takže musíme využívat technologie, musíme spolupracovat jak vnitřně, tak i eh, vnitřně vnějškově s dalšími agenturami federálními, ale nezodpovídáme za potravinami. Tím se zabývá eh, US Food and Drug Administration. Kosm- kosmetika, auta, lodě, tabák, zbraně, to spadá pod jiné agentury. Čili podobně jako v Evropě, jak řekla paní Verňo, ten problém toho, abychom věděli, na koho se máme obrátit, komu máme zavolat, máme vztah eh, s, s DG Sanko, s, s různými agenturami celého světa. Richard O'Brien rozvíjel tyto vztahy po řadu let. Eh, spolupracujeme i s ambasádami v případě problémů a ty jsou velmi ochotné spolupracovat. Čili jde o vztah a o spolupráci. To je skutečně klíč k tomu, aby tak malá agentura mohla zaznamenat tak dobré výsledky. Uvedu dobrý příklad školení. Nedávno jsme byli v Číně. Obrok probíhá takový bezpečnostní produktový summit a my jsme pozvali výrobce ATV a my jsme s nimi hovořili eh, o tom, jaké jsou požadavky na výrobu. Výrobci Eh, ATV musí mít akční plán. Zvláště pokud jde o děti, jejichž eh, rodiče jim koupí tyto výrobky, tak my vyžadujeme, aby velmi aktivně učili děti, aby nejezdili na eh, ATVs, které, které neodpovídají jejich rozměrům a které jsou pro dospělé. A samozřejmě je tu také eh, společ, možnost společného školení, kdy jsme byli společně v Číně s Evropany a eh, hovořili jsme tam s nimi, čili spíš než abychom se snažili uvařit celý oceán, tak se musíme zaměřit na produkty, které jsou nejrizikovější pro spotřebitele a musíme eh, v rámci toho bychom mohli společně třeba do Číny nebo do Větnamu, ale eh, jak říkám, většina eh, výrobku pro děti pochází v našem případě z Číny. A to je to skvělý příklad místa, kde můžeme společně školit. Také jsme začali hovořit s eh, různými univerzitami a mm, školami, protože oni mají učitele, zaměstnance, kteří by si rádi eh, dali svůj studijní, strávili svůj uh, rok akademické, rok aktivity, takzvaný sabbatical, tím, že by jeli na, a třeba do Číny školit, školit o standardech. Pokud budeme schopni takto předejít úrazům, protože tolik tak velké množství malých výrobců vůbec neví, neznám, jaké ty podmínky jsou a proto vysvětlit jim eh, právní normy je velmi, velmi užitečné. Zejména se zaměřit na malé podniky. Doufám, že jsem zodpověděla váš dotaz. Um, Poslední otázku položí paní Styler, ale máme ještě dost času, myslím do půl sedmé, takže rád eh, dám i po druhé ještě příležitost kolegům, aby položili otázky, kdyby byl zájem. Zatímco, když máme tady takovou skvělou příležitost eh, vás tady mít, paní Styler. Děkuji, eh, paní, paní, pane předsedo, a děkuji paní Tenenbaumové. Je velice zajímavé slyšet, co váš výbor dělá, a co všechno zvládnete v rámci vlastně tak skromných zdrojů. A u nás ve Skotsku u nás ve Skotsku zemřelo jedno batole, které se um, udusilo tím, že uh, mělo kolem krku šňůry Eh, ze stínítek na autě a všechno to má eh, jednoduché řešení, lepší design a já s kolegy ve Skotsku často o tom hovořím, jak to dokázat. Není to totiž problém jenom pro Skotsko, ale pro celou Evropu a já o to mám veliký zájem. Nejprve se vás chci zeptat, my jsme byli eh, na mezinárodní normalizační organizaci, jakým způsobem s nimi spolupracujete. To, co děláte, je velice důležité ale mě by zajímalo, jak spolupracujete tedy s, na a, eh, a, eh, výrobě eh, na, na, na přijímání mezinárodních norem a také je zajímavé, jestli mě by zajímalo, jestli také mimo dětských výrobků se zabýváte také stavebními produkty, protože to my máme také na starosti. Zajímalo by mě, jestli vlastně také se zabýváte eh, třeba bezpečností eh, požární, eh, otázkami otázkami oxidu uhelnatého, protipožární různé sprinklery. Co děláte v Americe v souvislosti s těmito otázkama a otázkami. A paní Šaldemoze říkala, že vlastně hovoříme o fyzických produktech, ale co služby? Eh, existují i produkty v souvislosti se službami. O tom hovoříme, jak vypadá ten eh, současný vývoj v Americe, takže to bych ráda slyšela. A potom, co můžeme udělat, aby s vámi byla užší spolupráce, protože to je opravdu eh, skvělé, že jste mohla přijet a děkujeme za váš čas dnes. Děkuji, paní Styler. Co se týče těch stínítek na auto a e, těch stahovacích šňůr na ně, to je skvělý příklad možné spolupráce Kanady, USA a Evropské unie, abychom tedy eh, zajistili nějakou mezinárodní normu pro výrobu eh, tohoto produktu. Eh, to by umožnilo děti lépe ochránit. Možná, že by se nám to podařilo na nějaké individuální bázi, pokud budeme ochotni vzájemně spolupracovat, a myslím, že tomu tak je, to jsme prokázali mnohokrát, a můžeme tedy postupovat produkt od produktu, nebo eh, po eh, normě, ať už se jedná o olovo nebo kadmium a ty šňůry eh, na stahování těch stínidel v autě, to je také velmi dobrý příklad. Mezinárodní norma, globální, trh je globální. Když nějaká firma něco vyrábí v Číně a chce to vyrábět po celém světě, tak je obtížné jedna norma v USA, jiná norma zde, v USA některé státy mají přísnější normy než normy federální. Ku příkladu, eh, nedávno jsem koupila výrobek, na kterém bylo na sekačku, eh, eh, na které bylo na té krabici napsáno velkým písmem, eh, písmem napsáno, zakázáno prodávat v Kalifornii. Kalifornie má mnohem přísnější normy na bezpečnost potřebních výrobků a je to tak v mnoha oblastech a někdy jsou přísnější než v jiných částech Spojených státech nebo federálně. Takže je možné se obrátit i na vědce v určitých oblastech, kteří budou mít názor, že se můžete dozvědět třeba ze zahraničí, že některé normy je potřeba eh, zpřísnit. Eh, já jsem velice ráda, že vznikla ta iniciativa ČEP, to znamená Mezinárodní, eh, Mezinárodní rada, jejíž členy jsou věci a zabývají se v taláty je velice dobré potom moci užívat výsledků té vědecké spolupráce a tím dále potom budeme moci eh, postoupit na poli harmonizace. Eh, stavební stavební produkty. Nedávno jsme eh, celý rok zkoumali jeden výrobek, vynaložili jsme na to 5 milionů dolarů a zjišťovali jsme, co způsobuje korozi elektrického vedení Eh, většinou eh, v domech eh, tedy jednotlivých lidí, většinou na jihu Spojených států, v Louisianě, na Floridě a korodovalo elektrické vedení v klimatizaci, požárních systémech, požárních hlásičích a vědecká analýza prokázala, že šlo o anomálii, že eh, vlastně se týkalo o okrajový výrobek, eh, ale, eh, ale mm, byl to sádrokarton, který nějakým způsobem, způsobem ovlivňoval rychlost koroze. My žádný, eh, žádnou specifickou normu na vlastnosti eh, eh, sádrokartonu nemáme. Tady v tom sádrokartonu byly příměsi oxidu siřičitého a ta síra právě způsobuje tu rychlejší korozi. Takže také jsme se obrátili na čínské, eh, čínské výrobce, aby přispěli k očkodnění eh, těch amerických eh, pří eh, eh, spotřebitelů, eh, byla vznesena žaloba k soudu, jde o škodné v celkové výši 2,6 milionů dolarů a proto jsme se obrátili na čínskou stranu, aby převzala také aspoň částečnou zodpovědnost a očkodnila americké spotřebitele za tyto problémy. Je to tedy velice důležitá otázka a je to vlastně otázka i s mezinárodním dosahem. Dále požární bezpečnost. Ano, zkoumáme generátory, eh, Požáry jsou u nás velikým eh, nebezpečím, eh, řešíme také otravy k oxidem uhelnatým, máme hlásiče, požární sprinklery, ty jsou hlídány, chystáme novou normu na čalouněný nábytek a to je otázka, kde bychom také mohli uvažovat o, o harmonizaci, protože my právě na té normě pracujeme a ta norma by se mohla stát mezinárodní. Tak, aby byla co nejpřísněji jde, nejpřísnější. Jde o hořlavost, eh, nebezpečí požáru. Zabýváme se tím už 16 let. Eh, kolegyně Šaldemoze mi řekla, že je to také její prioritou. Dále generátory domácnostní, eh, obecně tedy požární bezpečnost a také vědci by mohli spolupracovat, mohli bychom ustavit eh, mezinárodní vědecké týmy a tyto problémy řešit společně. Eh, dále různé rakety, zapalovače, čelouněný nábytek, eh, generátory, oxid uhelnatý. Na všech těchto otázkách můžeme spolupracovat. Any, any, I got some, uh, one já mám také pár dotazů. Mám se zeptat jako první, nebo... Dobrá. Takže eh, profesor Campos. Děkuji. Mám za to, že farmaceutické výrobky jsou mimo eh, váš rozsah působnosti, ale my máme určité zkušenosti tady v Evropě, z hlediska tedy inspekce právě farmaceutického průmyslu. A způsob výroby je velice důležitý u farmaceutik. Ale u spotřebitelských výrobků, jimiž se tedy vaše komise zabývá, tak tam ten způsob produkce, ta metoda produkce možná tak důležitá není. Ale moje otázka je tato. Vy provádíte hodně učení, přesvědčování, školení, ale chcete, snažíte se také zjistit přímo, nebo jdete až do té míry, že byste šli na, eh, přímo na tu výrobu a dívali se na to, jak to vyrábějí? Já si uvědomuji, že tohle bylo velice zajímavé, já jsem musel být jinde, takže jsem neslyšel hodně co se z toho, co se tady říkalo. Ano, děkuji, já jsem ráda, že jste přišel. Ne, ne, my skutečně neprovádíme inspekce e, přímo ve výrobnách. Navštěvujeme pochopitelně na pozvání výrobce. Kdybychom měli pocit, že někdo třeba záměrně obchází pravidla ve Spojených státech, tak bychom mohli něco takového udělat, ale jinak eh, předběžně neprovádíme žádné takovéto inspekce. Ano, to bylo zajímavé, eh, tento, že pan Kemp, kam, profesor Campos o tomto hovořil, protože moje otázka s tím souvisí. Týká se důležitých, řekněme, filozofických přístupů ve vztahu nejenom k hračkám, ale vůbec k eh, tržnímu dohledu a také hodnocení schody. Protože myslím, že, jste se, že se velmi správně zaměřujete na to, že zodpovědní výrobci ehm, musí de facto zaručit celý svůj výrobní řetězec, dodavatelský řetězec. A to byl právě problém v případě jednoho případu na ten let, kdy to nebylo prověřeno z hlediska všech těch dodavatelů, čili dodavatel, který něco dával do nějakého jiného výrobku. A já si myslím, že celá záležitost hodnocení schody, kdy výrobci musí mít možnost prokázat ke spokojenosti orgánů, kteří potvrzují hodnocení schody, že jsou schopni vyrobit výrobky, jejichž kvalitu jsou schopni reprodukovat, čili vyrobit opakovaně kvalitní výrobky a zajistit to i u svých dodavatelů, to, subdodavatelů. To je velice důležité. A jsou tady různé filozofické přístupy. Ať uděláte kolik chcete nějakých testů třetí strany a máte pak nezávislé, nezávislé osvědčení, tak pokud není schopna ta firma vyrobit opakovaně nějaký produkt, který od, bude odpovídat této kvalitě, tak z toho vzniká problém. Třeba v případě směrnice o hračkách jsme diskutovali o tom, jestli máme mít povinné testování z, z, ze strany třetích stran. Ale nakonec pohled, celkový pohled, který samozřejmě nezdílejí všichni, ale na, nakonec ten konsenzus byl takový, že je potřeba mít náležité osvědčení schody a že výrobci mají testovací možnosti, které jsou ne lepší, tak aspoň stejně dobré jako ty externí, vnějšové, vnější, vnější. Takže e, není nutné to nutně takto externalizovat. Mě by zajímalo, jestli se domníváte, že v budoucnu byste možná mohli posuzovat, jak to funguje v praxi, spíš na úrovni teorie. Protože mně přijde, že tohle je zajímavý jaksi rozdíl mezi našimi přístupy. Takže v první řadě my umožňujeme firmám provádět vlastní testování, ale laboratoř musí být nezávislá, musí tam být takový eh, firewall. Matel třeba má svoje vlastní laboratoře, takže nemůžou testovat svoje vlastní hračky ve svých laboratořích musí to oddělit ty laboratoře od té strany té výroby a pak mohou. Tomu říkáme firewall. Musí to být odděleno jakousi zdí. Čili musí tam být nezávislost těch e, zaměstnanců v tom smyslu, že nejsou ovlivňováni těmi, kdo zodpovídají za výrobu. A jakmile kdokoliv má pocit, že na ně byl vyvíjen jakýkoliv tlak, jakýkoliv vliv v tom, aby ovlivnili nějak výsledek těch testů, tak aby mohli kontaktovat naší komisi se stížností. Máme některé velké korporace, které mají své laboratoře, ale pokud splní tyto eh, požadavky, to znamená, že ty jejich laboratoře jsou oddělené, že mají firewall, že na ně není vynakládán žádný tlak ze strany výroby, a že mohou podat stížnost k CP, na CPSI v případě, že mají pocit, že na ně je vyvíjen nějaký nátlak, tak v takovém případě jsou přípustné vlastní laboratoře. A pak jsou samozřejmě laboratoře třetích stran, které mohou být soukromé. My jsme právě představili návrh pravidel eh, eh, při přípustného testovacího programu. Nejenom ta, nejenom ta první várka těch produktů musí být otestována. My jsme také měli vytvořit takový program, který vede k tomu, aby docházelo i k průběžnému testování toho, jestli ta nezávislá laboratoř nebo jejich vlastní oddělená laboratoř prováděla práci dobře. A ten rozumný testovací program u výrobků, které nejsou pro děti má motivovat i třetí strany a vyžaduje se to třeba v takovém případě. Když vyrábíte nějaký dětský výrobek, tak můžete mít jakýsi rozumný testovací program. Nemůžete mít testovací program v rámci firmy, kde jenom tak náhodně testujete některé výrobky, abyste určili, jestli to testování funguje. Když to máte, když to nebo když používáte eh, laboratoř z třetí strany, tak pak to funguje jako určitá bezpečnostní eh, doložka. Když všechno je v pořádku, tak nemusíte testovat, ale eh, poustačí každé, každé dva roky, pokud neprovádíte žádné materiální změny v těch vašich výrobcích. Čili snažíme se používat osvědčené postupy a také e, zdravý selský rozum v tom, aby se sníž, k tomu, aby se snižovaly náklady, aby výrobci nemuseli zbytečně testovat. A pak můžeme samozřejmě můžeme se vzájemně využít našich zkušeností a poznatků a podívat se na to pravidlo, které eh, máme, které je k dispozici. Je to totiž velmi komplikovaná záležitost to testování. Jedna z otázek, kterou se myslím, dostatečně ještě neošetřila, je, jestli se zaměřujeme i eh, na ty malé eh, trhy, takový ten garážový výprodej z domácností. My, se, my jsme sepsali manuál, jakousi příručku pro lidi, kteří chtějí tímto způsobem provádět výprodej těch nepotřebných věcí z domácností. Protože nejlepší, jak přistupovat, k ním přistupovat, je vzděláváním. Oni se mohou podívat na tu naši aplikaci, my se snažíme zajistit, aby to bylo skutečně viditelné, provádět mediální kampaně, také na to máme na webových stránkách, spolupracujeme s jednotlivými státy Unie, eh, tedy s americkými státy, aby prováděli osvětu sami. Právě v létě, kdy tyto trhy probíhají, tak je potřeba upozorňovat na to, aby lidi byli opatrní. A někdy když jsme e, e, když právě došlo k těm úmrtím těch dětí v těch dětských postýlkách, tak tomu došlo proto, že ta postýlka přecházela, z, e, tak říkají, z generace na generaci, nebo od dítěte, dítěti byla děděna, až se ten materiál opotřeboval. A ať už to, ne, už to nebylo dost silné, ten materiál, a děti potom některé přišly o život. Ano, to je varování pro mě jako, protože jsem se e, e, pro mě jakožto pro dědečka tedy, že musím dát pozor, ale já, já jsem, já když jsem zdědil postýlku, tak já, se, já jsem ji, když jsem ji předával, tak jsem ji opravil. To je přesně to, co, na co upozorňujeme lidi, aby nedělali. Neopravujte to, nezadělávejte to nějakými dráty. <laughs> Um, Další věc, ještě další bod. Myslím, že máme podobné, s Katry máme podobné zkušenosti, pokud jde o požární bezpečnost, eh, pokud jde o zápalnost například eh, nábytku, hořlavost. Tak, v Spojené království má nejpřísnější pravidla, pokud jde o ohnězdornost toho měkkého nábytku. Ale existují i jiné země a to je podobné jako u vás je to z Kalifornii, kdy máme různé standardy. Kde eh, bylo znepokojení eh, s toxicitou těch materiálů odolávajících ohni a převáželo to v podstatě nad, tou zřetel, nad tím zřetelem té ohnivzdornosti. A tím se dostávám k takové jedné okrajové otázce. Když zkoumáme různé nové podněty, snažíme se podporovat výrobu nových eh, eh, materiálů, eh, které jsou odolné vůči ohně, ale mohou být také toxické, tak možná bychom i na tomto poli mohli nějakým způsobem provádět společnou aktivitu. A pak, pokud jde o ty rolety, nebo žaluzie, tak tady to, co jste viděla, to se, to se tady bude měnit, bude se to zajišťovat, ale každopádně ano, to by byl také další dobrý krok. V rámci politiky normalizace, standardizace, je otázka relativního, relativní pomalosti toho procesu. jak víte, tak existují, existují tady různá varování a vzdělávací osvětové kampaně, to je dobré. Ovšem některé problémy si vyžadují rychlejší odpověď. A to zejména v oblastech, kde dojde třeba k novým objevům ohledně e, nějakých chemikálií. A teď jde o to, jak urychlit ten proces. Protože ten konsenzuální proces vytváření norem a když jsem se setkal s STM, tak tam to bylo také zajímavé slyšet, slyšet jak oni dělali různé online konzultace. Tak to je pomalý projekt, eh, pomalý proces. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte a jestli bychom k tomu mohli nějakým způsobem přispět třeba v jiném nástroji, který se momentálně připravuje, protože budeme mít nový legislativní nástroj o tom eh, hovoříme na našem výboru, že ten proces opravdu je pomalý. Harmonizace je neuvěřitelně pomalý proces. Nikdo z nás není proti harmonizaci, naopak, ale eh, je náročné, když vlastně to má tlačit jedna osoba. Každý má na starosti spoustu svých vlastních eh, problémů se zajišťováním bezpečnosti výrobků a eh, když eh, jste v čele lidí, kteří to všechno máte na starosti jako jedna osoba, tak to asi ten proces také zpomaluje. My nemáme lidi, kteří by tomu mohli věnovat 100% své pracovní doby. Každý má spoustu jiných věcí na starosti. Bylo by potřeba, aby se tomu někdo věnoval výlučně a nějakým způsobem byl v čele toho mezinárodního tažení. Někoho takového bychom opravdu potřebovali. A společný výzkum je také důležitý, když už třeba nějaké výsledky máte, mohli byste se o ně s námi podělit. My můžeme udělat totéž a tak eh, ten pokrok urychlit. Máme řadu federálních agentur, které eh, se zabývají výzkumem více než my. Třeba Národní nadace pro výzkum, CDC, ti mají velkou kapacitu na výzkum než my, větší a také by se mohli zapojit. A ku příkladu, když máte nějaký velký problém, jako třeba oxid uhelnatý a nebo hořlavost nábytku, tak by jistě stálo za to ustavit nějakou pracovní skupinu, která by se zabývala harmonizací a nejprve by samozřejmě schromáždila veškeré vědecké poznatky o e, tomto problému. Nejprve by se tím měli zabývat vědci, e, kteří by zjistili, jaké jsou výsledky těch velkých studií a z toho bychom mohli vycházet a společně se snažit dospět k dohodě o normě, třeba pro hořlavost eh, čelovněného nábytku. To jsou tedy takové eh, nápady, jestli mm, Richard, máš ještě nějaké další vstupy. Jde prostě o provedení, o realizaci nejde o to, že by se někdo bránil té harmonizaci. Spíš jde o to tu práci provést, protože těch produktů je tolik, eh, výzkum se provádí na všech frontách, a těch výsledků je mnoho kdybychom našli několik málo projektů, eh, již bychom se mohli eh, tedy ujmout a docílit nějakého hmatatelného úspěchu, to by bylo dobré. Myslím, že to by byl eh, skutečně dobrý hmatatelný výsledek našeho zasedání. Komise nás naslouchá, také se zabývá podobnou otázkou hořlavosti nábytku. My jsme minulý týden se sešli i s lidmi, kteří zodpovídají za požární bezpečnost a e, také řešíme otázku v talátu. Kolegové z Německa také se za vámi chtějí vydat a hovořit s vámi o otázce v talátu. Mám ještě jedno přihlášení od kolegyně Heidi Ruler která také se účastnila té návštěvy v USA, také jednou z našich zpravodajek na toto téma, takže Heidi, já vám předám slovo. Já se také omlouvám za pozdní příchod, ale teď budu hovořit německy. Já bych rovněž ráda poděkovala za vaši přítomnost, bohužel jsem přišla příliš pozdě. Přišla jsem pozdě, protože eh, máme přebukovaná letadla a bylo velmi těžké dostat se do Bruselu. Diskuze pro mě byla velmi zajímavá, ale mám ještě jeden dodatečný dotaz. Eh, všichni se tady v současné chvíli zabýváme tou standardizací, normalizací, celou touto otázkou. A právě tento pomalý proces nás vždy přiměje znovu k přemýšlení nad tím, jak bychom celý proces mohli urychlit. Pochopila jsem to správně, že chcete oslovit standardizační místa a předlo- poprosíte je, aby předložili něco ke konkrétním bodům. To by mě zajímalo, protože u nás je situace taková, že vše probíhá opravdu velmi pomalu a dostáváme také velmi málo informací o tom, jak procesy probíhají. Takže chybí nám vlastně transparentnost. Dobře, je to dobrovolný proces, nikoho nechceme nutit to je důležité. Takže ta struktura celého procesu je správná, ale otázkou zůstává, jak bychom mohli mít silnější vliv. Um, uh, Rich O'Brien Rich O'Brien mi právě říkal, že z jeho zkušenosti vlastně ty debaty pracovníků jsou skutečně intenzivní, časté, otevřeli debatu o spolupráci na normalizaci a dochází k té spolupráci mnohem častěji než kdy v minulosti, protože vlastně v minulosti eh, nebylo, nebyla tady žádná snaha o harmonizaci mezinárodní. Každá země šla samostatně. Teď si stále více uvědomujeme, že globální trh musí sdílet informace, osvědčené postupy, vědecké výsledky a snažit se o eh, zavedení těch nejlepších eh, norem pro všechny země, všechny regiony. Máte úplnou pravdu trvá to opravdu dlouho, zabere to mnoho času, hovoříme o tom na každé konferenci, ale pokud se tedy nezaměříme na konkrétní výrobky, třeba ta stínitka do aut, do aut nebo nějaké jiné otázky, které mají velký dopad a neprovedeme harmonizaci pro tento produkt a neuděláme to, tak se to ne, nestane. Je také důležité eh, spolupracovat s mezinárodními výbory pro normalizaci, protože když oni vytvářejí dobrovolné normy, tak se samozřejmě snaží eh, vytvořit normy co nejlepší. Schromažďují eh, údaje, mají vědecké vstupy a samozřejmě mají zájem na tom, aby ty normy byly dobré, aby nevzbudily příliš mnoho odporu. Že, takže děkuji za váš vstup a naprosto s vámi souhlasím, že je velice důležité harmonizovat. Předtím, než se rozloučíme, chci se zeptat komise, jestli chce vstoupit do této debaty. Nemusí položit e, otázky, ale chce se třeba vyjádřit k tomu, co třeba dnes slyšela takže bych vám velice rád dal příležitost, jestli máte zájem. Děkuji, pane předsedo. V první řadě mi dovolte říci, jak jsem vděčný paní Tenenbau a, a všem jejím zaměstnancům z komise. Před třemi, čtyřmi lety jsme sdíleli problémy s, eh, s Komisí pro bezpečnost výrobku. Ale teď sdílíme mnohem více. Teď sdílíme skutečně i postupy, informace, iniciativy, zejména pokud jde o vztahy s Čínou. A také se informujeme právě třeba o těch šňůrkách na stahování žaluzí vel, vel, velmi rychle. Paní Verňo, říkala, že účinná mezinárodní spolupráce je skvělým cílem. A já myslím, že je to cíl, který je sdílený. Učinili jsme velký pokrok. Já doufám, že vyjednávání společné eh, dohody o výměny informací nás posunou zase o stupeň dál do dalšího stádia. A jinak nemohu než říci, že ten směr, který jsme nastoupili před několika lety, je nesmírně pozitivní. A já se těším na to, jak bude pokračovat dál. Další poznámka. To, co jsme dnes slyšeli, je také dobrým vstupem do naší vlastní práce na směrnici o bezpečnosti a IMCO podle mě eh, tady odvádí velmi užitečnou práci, užitečné přispění ke zkvalitňování standardů v Evropě, ale zvláště pokud jde o do, tržní dohled. Když eh, hovoříme s členskými státy, což tedy činíme pravidelně v rámci různých eh, outreachových a vzdělávacích aktivit, tak podobně jako to nebylo v roce 97 máme tři priority a to je vymáhání, vymáhání, vymáhání. Takže já se již nyní těším na další diskuze na toto téma pod vedením paní Šeldemoze. Děkuji vám. Bohužel vypadl mikrofon. Ano, vzpomínám si na setkání se Sankem před nějakou dobou, kdy jsme měli podepsat měli jsme podepsat eh, dohodu o výměně informací teď nedávno a to je velmi užitečné pro Spojené státy. Je skvělé, že Sanko může sdílet tyto informace o výzkumu o jednotlivých výrobcích a tím pádem se přiblížíme společnému, jak nejenom společná prohlášení, ale také společné vymáhání a přiblížíme se tím harmonizaci. Také v říjnu v Číně, v Šanghaji, na šanghajském expu se setkává, jsme setkáváme a e, kromě toho budou další příležitosti společně školit a setkávat se jak s Čínou, tak například s Kanadou a s dalšími zeměmi, které e, jsou stejně odhodlané prosazovat bezpečnost výrobku. Opravdu jsme také nesmírně rádi zde, jak já, tak naši zaměstnanci s panem předsedou Hábrem, protože máme opravdu stejný zájem o bezpečnost výrobku jako vy a doufám, že v nadcházejících měsících ještě více prohloubíme naše společné pochopení a dáme hlavy dohromady tak, abychom tím zlepšili bezpečnost jak evropských, tak amerických spotřebitelů. Děkuji vám za vaši pohostinnost. Well, uh, Chairman Tenenbaum, I'd like to thank you very much. Já vám chci poděkovat za celý Evropský parlament a za náš výbor. Za to, že jste zvolila, že jste nás navštívila. Strávili jsme takřka dvě hodiny, které nesmírně užitečnou výměnou názorů. A myslím, že je tady velmi jasný dojem. E, a já vám děkuji za to, že toho, že eh, jste řekla, že všichni naši kolegové z našeho výboru i z dalších eh, výborů a z různých frakcí eh, si rovněž to, toto berou, berou tuto aktivitu velice k srdci. Možná také je pro vás důležité vědět, jak se všichni volení zástupci Evropské unie v této věci angažují. Slyšela jste o tom že mnozí z vás řeší různé spotřebitelské otázky, které se k nám dostanou. Může to mít často i mezinárodní roz, dosah. A pan Morero je, tu byl s námi, což je velice dobré, protože role při zlepšování tedy standardů na globální úrovni, to je součástí našeho celkového rozsahu našich vztahů se Spojenými státy a podpora mezinárodního uh, do obchodu, ale s co nejvyššími standardy, je další podstatná věc. Globální trh s lidskou tváří, to je něco, co se už snažíme v Evropě. Vím, že k tomu dochází i ve Spojených státech a čím více budeme spolupracovat, tím užitečnější to bude pro všechny účastníky, a to jak výrobce, kteří vytváří pracovní příležitosti, tak i pro samotné spotřebitele. Takže opravdu to bylo velkým potěšením, jste vždy vítána, abyste se znovu, abyste znovu mezi nás zavítala při vaší další návštěvě Evropy, protože si od, z toho času stráveného s vámi hodně odnášíme, přejeme vám hodně zdaru ve vaší práci. Těším se na setkání s vámi na konferenci španělského předsednictví a doufám, že se budu moci osobně zúčastnit ještě dalšího setkání, protože komise bude mít seminář v Šanghaji také koncem října. Takže budeme tam všichni. Já doufám, že budu moci zastupovat parlament na této události spolu s jedním nebo s dvěma kolegy. Bude to skvělá příležitost pokračovat naší spolupráci s Čínou. Navštívili jsme Šanghaj také v březnu a rok předtím jsme byli ve Washingtonu, takže vidíte, že i tam se snažíme eh, co nejvíce eh, brát naši zodpovědnost co nejvážněji. A ještě chci oficiálně říci všem členům výboru, že naše další zasedání se uskuteční 23. června 23. června v máme slyšení o normalizaci a potom setkání výboru mimořádná plenárka 23. a 20. 24. bude další plné zasedání našeho výboru a já se těším na setkání s vámi. A tím pro dnešek zasedání končí.